Dear colleagues, we can, uh... Vážení kolegové, můžeme zahájit naše společné zasedání s výborem AFET. A za náš výbor ENVY bych vás chtěl uvítat na tomto zasedání výboru AFET a ENVY Budeme eh, rozhodovat o pozměňovacích návrzích 369. Budeme, pardon, budeme je zvažovat. Eh, jde o eh, společný návrh zprávy o politice Evropské unie k Arktidě. Jde o mírovou mezinárodní spolupráci a udržitelný rozvoj. Tyto priority um, jsou v souladu s většinou priorit tohoto parlamentu eh, k tématu Arktida a my se zaměříme tedy na otázky důležité pro Arktidu a teď předklad, předávám slovo předsedovi výboru AFED, panu Brokovi, aby pronesl několik vět úvodem. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím eh, s vaším, eh, s tím, co jste řekl úvodem a myslím si, že toto je nesmírně důležitá otázka, důležitá pro životní prostředí a je to stále významnější strategická otázka, pokud jde například o lodní dopravu a její možnosti a o vše, co ekonomicky eh, a environmentálně s tím souvisí, také jsou tam otázky surovin a tak dále. Takže je skutečně velmi vhodné, že jsme uspořádali toto společné zasedání, protože bychom měli zohlednit jak environmentální aspekty, ale i naše strategické zájmy v této souvislosti, protože jinak by to přání, které jste zmínil, tedy aby v, té, v tomto regionu bylo méně napětí, by se nesplnilo. A musíme si uvědomit, že je potřeba, aby druhá strana věděla, že tato otázka je pro nás nesmírně důležitá, že je to důležité i v našem vlastním zájmu. Děkuji. Můžete, prosím, pokračovat. Děkuji a nyní můžeme dát slovo oběma zpravodajům. Slovo má pan Pajet. Děkuji. Přeji vám příjemné dopoledne, vážení kolegové. A můj spoluspravodaj, pan Pierre Kajner, tady bohužel dnes není, ale já všem děkuji za dobrou spolupráci, všem kolegům, za práci na tomto návrhu. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich vstupy a konstruktivní přístup při projednávání této záležitosti. Dohromady se naschromáždil 369 pozměňovacích návrhů a na tomto základě jsme dospěli k 21 kompromisům. Je to společná zpráva mezi výborem AFET a ENVY Eh, zabývá se efekty na životní prostředí eh, a rostoucími výzvami pro oblast Arktidy eh, a také se zabývá bezpečnostními otázkami tohoto regionu. My bychom chtěli zareagovat na poznámky komise na toto téma. Máme také zodpovědnost řešit témata, která ale nejsou pokryta tím sdělením komise a to je zahraniční a bezpečnostní politika. Arktická oblast byla velmi dlouho oblastí mm, konstruktivní mezinárodní spolupráce a i eh, a bylo tady vlastně, byla to oblast nízkého napětí a chtěli bychom, aby to tak zůstalo i do budoucnosti. Přáli bychom si, aby zde nedocházelo ke střetům. Chceme zabránit militarizaci arktické oblasti, chceme, aby bylo dodržováno mezinárodní e, právo v arktické oblasti. To je zásadní e, spolupráce s Ruskem musí pokračovat a cíle musí být právě odstranění napětí z této oblasti nebo zachování eh, toho, že zde nebude napětí. Rusko je stále aktivnější eh, Evropská unie i některé členské státy tady mají vlastní strategii, která zahrnuje i bezpečnostní strategii. Evropská unie by nyní měla mít také eh, koherentnější eh, interní a externí politiku, pokud jde o Arktidu eh, a příslušný akční plán, pokud jde o angažovanost EU e v této oblasti, kde je potřeba zohlednit všechny aspekty, včetně bezpečnostního rozměru ale i eh, ekonomický, energetický rozvoj a tak dále. Jeden z důležitých prvků této zprávy je také eh, zohlednit praktickou eh, politickou a morální podporu pro domorodé obyvatelstvo v této oblasti. Velice vám děkuji za dobrou spolupráci a doufám, že Evropský parlament schválí, přijme tuto zprávu a já doufám, že se tak stane za dva měsíce. Děkuji. Pan Faria, který nahrazuje paní Pět Nikajnen. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, byl jsem vyzván paní uh, Sirpa Pětikajnen, která je zpravodajkou EPP k této věci spolu s pravodajkou, a která zde nemůže být dnes, abych za ní přečetl eh, její prohlášení. Vážení kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří přispěli eh, k návrhu zprávy o eh, integrované politice EU pro Arktidu. Proběhla velmi dobrá spolupráce se stínovými zpravodaji obou výborů a já jsem za to velmi vděčná. Environmentální výzvy eh, na Arktidě musí být eh, eh, předmětem naší politiky a změny zde probíhají rychleji než kdekoliv jinde. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů kolegů, kteří navrhují posílení environmentálních záruk pojistek v arktické oblasti. Eh, musíme chránit eh, křehké životní prostředí a tady jsou důležité mezinárodní eh, dohody a jejich provádění. Evropská unie musí pokračovat ve své aktivní úloze na mezinárodní scéně, například v rámci IMO, pokud jde o zákaz dovážení těžkých olejů do této oblasti a je potřeba koherentní politiky. Evropská unie se musí více zapojovat eh, do posuzování eh, dopadů eh, v této oblasti. Musíme zohlednit dopady na životní prostředí a také práva a potřeby eh, domorodého obyvatelstva z tohoto regionu. Eh, Zdravé environmentální eh, prostředí může být zachováno pouze za pomoci domorodého obyvatelstva, proto je důležité, aby jejich hlas byl vyslyšen, tak aby při každém rozhodování toto bylo zohledněno. Mnoho kolegů požadovalo silnější pojistky, pokud jde o práva domorodého obyvatelstva a tyto návrhy jsme zapracovali do kompromisních návrhů do velké míry. To je vše, děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Gáler. Děkuji. Já bych chtěl vyjádřit poděkování spolu s pravodajům a také stínovým zpravodajům za jejich konstruktivní práci na kompromise, které byly zatím předloženy. Z, politiky, z pohledu zahraniční politiky bych chtěl říci, že musíme mít na paměti, že nesmíme eh, příliš přetížit tento dokument. Má tady být eh, společné stanovisko obou eh, výborů, mají tady být zohledněny i environmentální aspekty a součástí je integrovaná politika EU pro Arktidu. Budeme to muset prodiskutovat na našem výboru AFED někdy později a kdybychom měli vypracovat integrovaný přístup k jakémukoliv regionu nebo zemi mimo EU, tak si myslím, že tady bychom se neměli, eh, neměli bychom se zaměřit pouze na jeden výbor, protože tady tady je důležité, jak to bude rozloženo. Tady by se k tomu mohly vyjádřit všechny výbory, eh, i eh, průmysl pro dopravu například, pro rybolov a tak dále. A samozřejmě výbor Envy tady má také své Eh, portfolio, ale eh, tady, když je tam integrovaný přístup svěřit to jednomu výboru, tak to by nebylo samozřejmě dobré, protože bychom se příliš klonili jedním směrem. Takže já bych byl raději, kdybychom tady měli oddělené politické dokumenty eh, každých jednotlivých výborů. Pokud jde o Arktidu, ty integrované jsou trošku složitější. Minule jsme měli výbor AFEKTu, který, na, dokument výboru AFET, kde se vlastně zohlednili všechny aspekty i environmentální vyváženým způsobem. A tady by nebylo dobré, eh, aby to, eh, bylo, aby to vyznívalo příliš eh, ve smyslu jednoho výboru. A samozřejmě bychom se k tomu neměli stavit, jako kdyby to bylo naše teritorium, protože tady není žádné takové Eh, žádný takový region. Ehm, máme tady některé státy, které tedy eh, tam mají své zájmy, a my bych, které jsou v té arktické radě a my bychom samozřejmě měli je povzbuzovat, aby tam sledovali ty aspekty, které jsme tady zmínili a měli bychom nabídnout členům Arktické rady naše dobrou spolupráci a expertízu v rámci naši našeho postu pozorovatele, eh, ale neměli bychom eh, překračovat tyto hranice, protože eh, to nám nenáleží. Ale máme tady legitimní zájem, pokud jde o mírový rozvoj a spolupráci, pokud jde o tento region a udržitelné využívání surovin, ochranu zdrojů a tak dále. Jak jsem již uvedl, doufáme, že se nám podaří uchovat tento region jako region míruplný, kde ty konflikty, které třeba máme s Ruskem v jiných oblastech, do toho nezasáhnou a budeme zde uchovávat i nadále přístup založený na spolupráci. A e, například Norsko tady vymezilo své hranice s Ruskem v Barencově moři a eh, jinak spolupracují eh, velmi dobře v ekologické oblasti, i pokud jde o řízení rybolovních eh, zdrojů společně s Ruskem. Ten, tento přístup je velmi příkladný a měli bychom se inspirovat s takovou zemí, jako je Rusko. Můžeme být asertivní, ale zároveň uchovat si dobré vztahy v mnoha oblastech. sdělení vysoké představitelky a komise eh, podle mého názoru se příliš nevěnuje eh, této politice a Nezdůraznili se mnohé společné body a možné iniciativy. Rada a parlament by měli vzájemně zvážit návrhy, vytvořit pracovní skupinu k etickým otázkám v oblasti spolupráce a e, <laughs> delegaci pro Arktidu. Byla bych, byl bych rád, kdyby e, se tady dále na tom pracovalo a pokud jde o ruské požadavky, tak ty jsou geopoliticky motivované a my tam jsme zatím jako ad hoc, ad hoc eh, pozorovatele a já si myslím, že bychom měli zatím pokračovat v této linii a nabízet naši expertízu. Od roku 2011 Evropský parlament neustále upozorňoval na to, že je nezbytné eh, eh, být obezřetný, pokud jde o snahu těžit zdroje je potřeba zvýšit angažovanost v Arktické radě a dodržovat všechna pravidla, aby se zabránilo konfliktům. Je potřeba k militarizaci přistupovat velmi obezřetně. Pokud je o druhý odstavec návrhu zprávy, tak tam bych si přál, aby to, co je v závorkách, nakonec v tom závěrečném textu nebylo. Na to, o tom jsme diskutovali na poslední zasedání stínových zpravodajů a pokud jde o mezinárodní právní rámec a udržitelnou e, udržitelné ekonomické využívání Arktidy, um, Tady si myslím, že není potřeba požadovat omezení lidské aktivity na pouze vědecké účely. Návrh tři, kompromisu 3 6, e, tam to zachází příliš daleko v těch požadavcích. Tam nebylo prokázáno, e, že požadavky posouzení dopadů jsou nedostatečné, ty, které, ty, které již existují. Návrh 6, odstav 13 a 14, to bude také důležitý prvek toho závěrečného textu eh, pro mě jakožto člena výboru AFED. Děkuji. Thank you very much and now... Děkuji vám. A není pana, paní Líza Jakonsáry. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat zpravodajům za jejich práci a za vynikající spolupráci. Pro mě je celou dobu velice důležitou věcí, abychom uznali práci, kterou provádí Arktická rada. A musíme mít na paměti, že to je třeba také vyjádřit v tónu, kterým, který vtiskneme e, našemu textu. E, znamená to, jak řekl ještě jeden řečník přede mnou, že Evropská unie je často obvinována, že je arrogantní, že hraje úlohu velkého bratra vůči zemím, které nejsou členy EU. A v arktické tématice právě toto musíme mít na paměti, abychom samozřejmě takto nepůsobili vůči zemím, jako je jistě Island, či Rusko, či Spojené státy. Neměli bychom eh, něco diktovat eh, ze zhora, z výše, Měli bychom postupovat eh, v, v duchu spolupráce, v takovém tom typicky nordickém, severském duchu. Do zprávy jsme přidali eh, eh, nordické partnerství jako důležitou součást. Nordická demenze e, není dost známý projekt v Evropě, ale přitom je to velice taktický, pragmatický postup, e, který se zaměřuje na výsledky, týká se dobré spolupráce přes hranice e, v rámci EU, ale také spolu s Islandem, Kanadou, Spojenými státy, Ruskem a Islandem. Kanada a Spojené státy jsou eh, zde pozorovateli. Takže já bych si přála, abychom to takto uznali. O Rusku se vede mnoho diskusí probíhá v dnešní době situace eh, rostoucího napětí a proto je důležité zajistit spolupráci mezi EU a Ruskem v takových oblastech, kde ta spolupráce funguje dobře. V tomto smyslu eh, poznámky o arktické strategii jsou zcela relevantní a odkazují se na dobrou spolupráci. Již zde zaznělo, že jednou ze silných stránek zprávy je to, že zpráva více zdůrazňuje zahrnutí místní populace a zejména domorodé populace v arktickém regionu. A my bychom si měli stanovit ambiciozní cíl aby eh, právě byly, byla vzata v úvahu eh, dnešní eh, generace domorodých obyvatel Arktidy, aby byla brána v úvahu při formulování politiky pro daný region. Pokud jde o finanční zdroje, program EU pro financování by se měl eh, v rukách komise zaměřit také na financování projektu v Arktidě a dívat se na to ze širší mezinárodní perspektivy. Aby tady byly projekty infrastruktury, které skutečně budou znamenat pokrok. Tady je také velmi důležitá ochrana životního prostředí. Musíme mít na paměti, že Eh, není vinou eh, místních obyvatel Arktidy, kteří eh, v této oblasti žijí, není jejich vinou, že je životní prostředí zranitelnější. Měli bychom naopak se maximálně snažit zvládat jak ochranu životního prostředí ve smyslu boje proti klimatickým změnám a zajistit i hospodářský pokrok ve sladěné podobě. Proto je důležité, abychom posílili práci, kterou odvádí Arktická rada. Při posuzování environmentálních dopadů různých projektů. My nemůžeme nikoho nutit, ale naopak musíme ruku v ruce ve spolupráci s Arktickou radou usilovat o posouzení dopadů. V tomto smyslu jsem velmi ráda, že eh, mý kolegové přijali myšlenku sociální odpovědnosti podniků v arktické oblasti. Tedy sociální odpovědnost podniků, kteří podnikají v prostředí Arktidy. Stejně tak infrastruktura, kterou budeme v budoucnu potřebovat a o které hovoří zpráva, mám tady na mysli tradiční infrastrukturu stejně jako Eh, nové možnosti, například bezdrátového digitálního propojení. To všechno si zaslouží naši podporu. A můžeme zde eh, zaznamenat určitý pokrok. Takže sociální odpovědnost podniků podnikajících v Arktidě, to je věc, Eh, kterou doporučili eh, poslanci z oblasti Arktidy v loňském roce. A myslím, že je velice eh, dobré, abychom se k ním připojili a podpořili práci těchto poslanců v jednotlivých členských státech. Děkuji. Děkuji vám. A teď pan Dorman. Děkuji vám. Já budu hovořit dánsky ve své mateřštině. Děkuji zpravodajům eh, i stínovým zpravodajům, kteří eh, pracovali na této zprávě. Ehm, nejen arktické státy a místní vlády odpovídají za politiku eh, v této oblasti. Také Evropská unie může vyvinout další úsilí, například pokud je o životní prostředí, klimatické aspekty a další s tím spojené problémy. EU je největší ekonomický eh, subjekt, který eh, přispívá na výzkum Arktidy v rámci bodů 6 a 7. 300 milionů eur jsou na to věnovány, plus dalších 200 milionů eur je věnováno eh, po roce 2020. EU tedy má svou úlohu, kterou se hrává a proto je důležité klást důraz na eh, vztahy například s Ruskem. Rusko posílilo svoji pozici v regionu a zůstává důležité, abychom si udrželi dobré vztahy s touto zemí, aby země Arktidy a EU mohly řešit velké výzvy v oblasti životního prostředí a uplatňovat úmluvy, které se týkají Arktidy. Je třeba udržet si dialog s Ruskem a pokračovat ve spolupráci s Ruskem na téma Arktidy. Jako předseda delegace pro vztahy s tímto regionem. Vedeme dialog i s Ruskem, a to v několika různých etapách. Spolupráce v oblasti Arktidy je i podle Ruska velmi důležitá. Jestli EU doufá, že bude mít status pozorovatele, definitivního řádného pozorovatele eh, v tomto regionu, pak musí mít i dobré vztahy s Ruskem. Dánská armáda mě informovala, že jsou velmi spokojeni se spoluprací s Ruskem, která je velice důležitá v rámci úsilí, které se zde vyvíjí. Dánsko má velmi úzkou spolupráci s Grónskem. Poslanci z Grónska jsou zastoupeni v dánském parlamentu. Komise na těchto otázkách ještě již příliš dlouhou dobu nepracuje, ale ptám se, zda by nám mohla říci, co se děje ve vztazích s Ruskem na téma Arktidy. Nezapomínejme, že je třeba využít eh, možností pro domorodé obyvatelstvo, zejména z hlediska investování do místních produktů. Ne jen se dívat na tento region jako na národní park a chráněnou zónu. Děkuji, paní Dali. Děkuji, pane předsedo. Já tady hovořím za Kristel Šaldemoze, eh, která je naší stínovou zpravodajkou. A chtěla bych začít tím, že poděkuji oběma spoluspravodajům a také všem dalším stínovým zpravodajům za spolupráci na tomto tématu. Eh, za SAD můžeme říci, že jsme velmi rádi, že tady došlo k dohodě na celé řadě velmi užitečných kompromisů. A jsem přesvědčena, že s trochou eh, dalšího úsilí můžeme dohodnout kompromisy ještě na zbývajících otevřených otázkách jménem poslanců SAD v Envy říkám, že je třeba dosáhnout vyváženosti mezi vysokou ochranou životního prostředí na jedné straně a respektem pro obyvatele i vlády e, regionu Arktidy. Trvalé udržitelný zelený rozvoj Arktidy vyžaduje, aby vše probíhalo v souladu s obyvateli daného regionu. To je obzvláště důležité, protože bychom chtěli mít jistotu, že rozvoj bude brát v úvahu eh, domorodé obyvatelstvo Arktidy a dá jim možnosti hospodářského rozvoje. Myslíme, že je velice důležité, aby chom si uvědomili, že eh, Arktida i Antarktida E, vlastně je do velké míry e, neobydlenou oblastí a lidé, kteří tam žijí a vlády, které tam jsou, e, tedy vlastně schalují své iniciativy. Máme posouzení dopadu a myslím, že EU by měla udělat vše, co je možné pro podporu Arktické rady. Nicméně asi Nemůžeme požadovat nějaké povinné závazky pro Arktiku. Eh, je důležité mít na paměti právě tu vyváženost. To je věc, kterou Krister chtěla sdělit svým kolegům a těší se na další spolupráci na tato témata, zejména v těch věcech, které jsou stále ještě otevřené. Děkuji vám a nyní paní Jiletin Máky. Děkuji. Nejdříve Eh, pár slov k mezinárodní spolupráci. Myslím, že můžeme být velmi spokojeni s tím, že v oblasti Arktidy není mnoho napětí v dnešní době. Je to asi jediné, jediný region v našem sousedství, kde dobrá spolupráce eh, nadále pokračuje a všichni říkají, na všech zasedáních Arktické rady či na jiných eh, fórech eh, mezi členskými státy, že spolupráce je vynikající. A já myslím, že by mělo být naším cílem, aby tomu tak bylo i do budoucna. Aby EU a další partneři z tohoto regionu dále pokračovali v této dobré spolupráci. Dnes, kdy je všude na světě tolik ohnisek napětí, je vynikající, že tady je tento region dobré spolupráce. A nyní se chci zaměřit na otázky životního prostředí a um, posouzení dopadu z hlediska životního prostředí v Arktidě. Myslím, že to je klíčová otázka ve zprávě. A já i naše frakce podporujeme odstavec 6. Jsem přesvědčena, že najdeme znění, které bude kompromisem pro všechny a podpoří ho většina výboru. Protože, jak jsem řekla, je to jedna z klíčových otázek. Nicméně, ráda bych vyjádřila výhrady k odstavci 7 tam se hovoří o úspěšném provádění eh, posouzení dopadu v oblasti Arktidy, který má být eh, požadavkem. Eh, v oblasti Arktidy, ale já bych k tomu dodala i, i v oblasti EU. A já si kladu otázku, zda to je podle pravidel vnitřního trhu. A myslím si, že to v tom případě není dobré pro tuto oblast, protože jestliže takovouto věc přejmeme, tak to znamená, že velké podniky prostě mohou přijít a prodávat své produkty lidem, kteří tam žijí, eh, kde do posud eh, fungují jenom velmi malé podniky, eh, které nemají prostředky na to, aby čelili těmto problémům a aby si sami nechali vypracovat své posouzení dopadu. Takže to si myslím, že takhle by to nemělo eh, být formulováno, to by to nemělo znamenat. <clears throat> Takže děkuji všem, kdo na této věci spolupracují a věřím, že dojdeme k dohodě. Děkuji. Pan Kalky. Chtěl bych v jménu. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, jménem paní kolegyně Fotigy, která byla naší stínovou zpravodajkou, a také jménem svým bych chtěl přednést několik komentářů k samotnému textu. Nejprve bych rád poděkoval zpravodajům za to, že připravili text, který je komplexní, ale zároveň není příliš technický. Domnívám se, že se podařilo zohlednit jak aspekty politické, tak aspekty, které se bezprostředně dotýkají životního prostředí. A tuto rovnováhu bychom měli zachovat. První aspekt, který je z hlediska EU důležitý, je rozvoj výzkumných center a veškeré snahy, které jdou tímto směrem. Domnívám se totiž, že vědecká práce by měla být lépe a více financována. Zpráva naprosto přesně zobrazuje situaci v tom smyslu, že geopolitická situace v této oblasti ovlivňuje geopolitickou situaci i v jiných částech světa. V této souvislosti nemohu nezmínit potenciální destabilizační roli Ruska. Protože právě zde je skryto určité riziko. V bodě čtyři byl vyškrtnut odkaz na varšavský formát a já si myslím, že to je špatná cesta, že to nebylo dobré, že jsme tento odkaz vyškrtli. Rád bych tedy poděkoval i další stínové zpravodaje o to, abychom tento termín do textu opět zařadili. Děkuji, nyní paní Lezing. Ano, děkuji. Dovolte mi, abych i já nejprve poděkovala všem zpravodajům a stínovým zpravodajům. Děkuji za konstruktivní a pozitivní spolupráci. Naše frakce i já hodnotíme tu zprávu z velké části pozitivně. Možná, že to je do značné míry dáno tím, jak skvěle probíhala spolupráce s Výborem pro životní prostředí to podle mě tu zprávu ovlivnilo pozitivním způsobem. Pozitivní je také to, že hovoříme i nadále pozitivně, inkluzivně, snažíme se sem zapojit mezinárodní dohody, udržitelný rozvoj, vědeckou spolupráci. To všechno jsou body, které zmínili již kolegové přede mnou. Zvláštní roli má ochrana velmi křehkého arktického ekosystému. Do budoucna to bude mít zásadní vliv na mnohé aspekty zahraniční politiky. Já si myslím, že právě to je v návrhu vícekrát zmíněno bylo řečeno, že potřebujeme dohodu na tom, aby tato oblast byla považována za společné dědictví a abychom, ho tedy, abychom ji využívali čistě k mírovým a vědeckým účelům. My, GUE NGL, jsme také toho názoru, že nejlepší způsob ochrany arktické oblasti spočívá právě eh, v podobné dohodě jako eh, v té, která platí pro Antarktis, protože to je modelový příklad pro eh, spolupráci na vědecké úrovni, která by probíhala v míru a která nijak nenarušuje stávající státní hranice. Zároveň vítáme to, že návrh zprávy explicitně vyzdvihuje to, že arktická oblast nesmí být militarizována. To je také to, na čem jsme dokážeme shodnout. Arktis by i nadále, Arktida by měla být i nadále oblastí prostou napětí. Některé pozměňovací návrhy i diskuze stínových zpravodajů se snaží militarizaci této oblasti zobrazovat jednostranně. V této souvislosti je důležité, abychom poukázali na rostoucí militarizaci arktické oblasti, ke které dochází ze strany Ruska, Kanady, Spojených států, Norska. Ráda bych připomněla iniciativu Arctic Challenge, neboli významný a rozsáhlý manévr na touto oblasti, ke kterému došlo v roce 2015. tato iniciativa nebo plánované vyslání ruských jednotek ne, nepřispívají tady eh, k dobré situaci v tomto regionu. Děkuji. Naomi. Eh, děkuji. A nyní paní Meissner. Dann mache ich gleich mal Deutsch weiter. Děkuji, tak já budu rovnou pokračovat v Němčině. Dovolte mi, abych poděkovala eh, všem, kteří se podíleli na této zprávě. V podstatě bych ji chtěla pouze velmi krátce doplnit. Pan Gáler před chvílí řekl, že na tom mohli eh, spolupracovat takřka všechny výbory, to je pravda, je to takové průřezové téma a já bych tady chtěla zdůraznit něco, co dneska ještě nezaznělo. V podstatě to tedy patří k naší strategii integrované maritimní politiky, která naprosto jasně říká, že Eh, pokud je eh, někde nějaké moře, tak je potřeba ke stolu přizvat všechny zúčastněné strany a zohlednit všechny zájmy, které jsou tam eh, zahrnuty musíme se dívat jak na aspekty ekologické, ekonomické, tak o aspekty obrany. A to bych právě chtěla zdůraznit. To je politický přístup, který je v podstatě starý již 10 let, ale neustále, eh, ale ještě se mu nedostává tedy dostatečné pozornosti. Ocean governance eh, to možná přímo nesouvisí s obsahem zprávy, ale já osobně mám pocit, že pro Evropskou unii a pro celosvětovou populaci budou hrát mořské oblasti stále eh, důležitou, důležitější roli. Eh, možná, že by tedy bylo dobré, kdybychom do budoucna měli zvláštní výbor, který by se hlavně soustředil na eh, maritimní politiku, to znamená politiku pro oblast moří. Já ví, pan komisař Vela to vidí podobně. Je potřeba tedy zohlednit všechny aspekty. Bylo by dobré, kdybychom takovýto výbor měli, protože díky tomu bychom mohli prosazovat globálnější přístup. Arktická oblast je pro nás důležitá, a to i z ekonomických důvodů, z hlediska obrany a kromě toho musíme eh, mít na paměti, že to je velmi důležitá, důležitý ekosystém, důležitá přírodní oblast, eh, kterou musíme i nadále chránit. Děkuji. Děkuji, paní Valhro. Děkuji. Já bych chtěla začít tím, že poděkuji spoluspravodajům. S oběma jsme spolupracovali velmi dobře a v dobrém duchu. Probíhala spolupráce i se stínovými zpravodaji. Pan Galer řekl, že eh, Evropská unie by tady mm, nesehrává nějakou úlohu v Arktidě. Ano, do jisté míry je to pravda, ale je to téma, které se právě týká Arktidy lépe řečeno, Arktida, téma Arktidy se týká celého světa. Je to také velká, velká výzva Eh, jaké dopady způsobí klimatické změny. Je to tedy otázka i bezpečnostní. A pokud nebudeme řešit takovéto otázky a nebudeme-li řešit eh, důsledky klimatických změn, pak budeme v budoucnu mít ještě další a další eh, problémy. To přece ovlivňuje miliony lidí v Bangladeši a v dalších pobřežních státech, na některých malých ostrovech. Eh, jde přece o celý svět, takže bylo by divné, kdyby Evropská unie neměla strategii či vizi pro tuto budoucnost, protože je tady řada členských států, které eh, jsou vlastně eh, v sousedství Arktidy a mají tedy své názory, mají své vize pro tento region. Jestliže, se, jestliže tají ledovce eh, na severu v Arktidě. Jistě dává to různé možnosti těžby různých nerostů či ropy. A to ale bude znamenat, že vlastně ještě znásobíme klimatické problémy do budoucna. čísla z poslední doby ještě nejsou všechna známa. Když se ale podíváme na čísla, která k dispozici jsou, tak vidíme, že teď v zimě je teplota o 20 stupňů vyšší, než by normálně byla v Arktidě. A to je samozřejmě eh, zničující vývoj. Eh, také musíme rozlišovat eh, arktické vody a arktický region. Eh, také otázka arktických států či severských států. To možná eh, není vždy zcela jasné, když tyto věci vysvětlujeme jiným lidem. Například velká část Švédska spadá do arktického regionu když tedy hovoříme o ochraně Arktidy, pak to může někdy znít i trošku problematicky, protože vlastně semanticky vzato hovoříme i o částech Švédska, kde eh, žijeme eh, víceméně eh, normálním životem. Nejsou to pouze domorodci, kteří tam žijí. Jsou tedy velké části arktického regionu, kde vlastně probíhá jaksi normální život. Pokud jde o otázku ochrany, tak je velice důležité chránit vody Arktidy, protože tam, kde se teď eh, rozpouštějí ledovce, kde tají ledovce. Ano, tam bychom asi měli mít národní parky, jako o tom hovořili eh, kolegové z Dánska. Také si myslím, že klíčová otázka v této strategii je to, že bychom měli propojit celou strategii s klimatickými změnami a s důsledky e, těžby ropy. To bude důležité pro celý svět. Když se podíváte na všechny ta, všechna ta témata, která tady zazněla, mnozí hovořili o odstavci 6, tedy posouzení environmentálního dopadu. Podle mého názoru nejdůležitější aspekt E, tedy není jenom tento odstavec. Jistě je velmi důležitý, ale není to to nejdůležitější. Otázka zní, e, co je mandatorní, co ne, co máme říkat, že se musí věci udělat tím či způsobem. Ale jistě Arktická rada tyto věci posuzuje a já chápu, co naši kolegové říkají. Je pravda, že eh, celý arktický region není stejným způsobem zranitelný. V jižních částech arktického regionu mohou cíle i ambice být odlišné Eh, od těch eh, částí eh, Arktidy, kde jsou mnohem zranitelnější. Já tedy si myslím, že by v podstatě sporo s bodem 7 neměl být problém. Již dnes v těchto oblastech již provádíme posouzení environmentálního dopadu pro celou řadu projektů. A také je to i naší povinností podle pravidel, která existují již dnes v EU. To není nic nového. Myslím, že eh, odstavec 6 nebo bod 6 je velice důležitý. A otázka eh, environmentálního dopadu je tedy velmi důležitá a měla by být povinná, mandatorní. Nevím, jestli tady bude většinová podpora pro tento bod. V každém případě děkuji zpravodajům a doufám, že budeme moci pokračovat v práci. Thank you very much. Děkuji vám. Nemám žádnou další žádost o slovo ze strany poslanců. Možná eh, komise, respektive vnější služba, pan De Piero z eh, generálního ředitelství Máre. Možná by někdo z nich chtěl něco dodat, prosím. Děkuji. Dámy a pánové, Vážení poslanci a poslankyně, děkuji za slovo. Jsem velice rád, že mám možnost s vámi dnes hovořit o tom, o té společné zprávě, eh, která se týká sdělení eh, Komise a SVČ o integrované politice EU pro Arktidu. Je to vlastně věc, která se týká tedy různých eh, útvarů komise, týká se SVČ. Vidím, že i v parlamentu se zapojují poslanci z různých výborů do tohoto textu, což je velice dobře a souhlasí to i s tím, co jste říkal ve své úvodní poznámce. Vítáme návrh zprávy tohoto e, výboru, který vlastně, která podporuje sdělení komise a vítáme také stanoviska dalších výborů, která poukazují na regionální rybolovné aspekty politiky pro Arktidu. Vítáme podporu vyjádřenou zpravodaji a dalšími různými poslanci zastupujícími různé výbory. Společné sdělení vychází z minulých iniciativ a má být vlastně vytvořením integrovaného politického rámce pro úkoly v Arktidě, také má posílit e, už tak výraznou přítomnost EU v regionu. Takový moc potřebujeme, protože Evropská unie a Arktida jsou úzce propojeny. Vliv EU na Arktidu a Arktidy na EU je stále jasnější a významnější a v tomto kontextu bych navázal na komentář paní Jakoncary a chtěl bych potvrdit dobrou spolupráci, kterou máme na fóru severského rozměru. Eh, Arktida také eh, souvisí s klimatickými změnami. Arktida se zahřívá dvakrát rychleji než zbytek světa a má to velký vliv na tamní životní prostředí, dochází ke změnám populací e, vlastně ryb a různých dalších volně žijících druhů, vytváří to tlak na ekosystém. Ale e, dochází i ke změnám počasí, zvyšuje se hladina moří. Arktida e, přispívá ke změně klimatu například kvůli dalšímu uvolňování uhlíku kvůli tání permafrostové vrstvy. A je tedy třeba, aby se komise zaměřila i na výzkum. Úkoly, které před námi stojí, jsou příliš velké na to, aby je jednotlivé státy mohly vyřešit sami. Klíčem je mezinárodní spolupráce a je tedy třeba, abychom lépe porozuměli probíhajícím procesům v Arktidě a jejich potenciálním dopadům. Proto vlastně taková důležitost výzkumu a spolupráce výzkumníků eh, v oblasti Arktidy, to je právě i předmětem společného sdělení a děkuji poslancům, že toto podpořili. Jsme za to vděční. Chceme eh, udržitelný růst pro obyvatele Arktidy. Eh, Arktida, jak tady už zaznělo v předchozích příspěvcích, eh, je domovem 4 milionů lidí a EU podporuje investice do udržitelného růstu. Dáváme přednost především zelenému a modrému růstu. Je tady velký potenciál pro inteligentní růst, pro inovace a EU může obyvatelům tohoto regionu pomoci využít moudře svůj potenciál. A ty iniciativy e, slouží pro vyvážený e, vlastně rozvoj celého potenciálu. To bych chtěla zdůraznit. Návrh zprávy eh, správně poukazuje na to, že udržitelný rozvoj je možný pouze tehdy, když potenciální dopady projektů a činností v Arktidě budou zohledněny, zejména pokud jde o tamní křehké eh, životní prostředí. Chci zdůraznit, že eh, už existuje řada nástrojů na evropské úrovni, na mezinárodní úrovni a že Tyto nástroje eh, umožňují posuzovat dopady na životní prostředí a takové nástroje jsou uplatnitelné i v Arktidě. Eh, pokud se tyto nástroje plně využijí, eh, tak by měly přispět k tomu, že činnosti, které se tam rozvíjejí, budou udržitelné. Už jsme zaznamenali pokrok s prováděním společného sdělení, to bych tady chtěla zmínit. Myslím, že právě dnes je dobrá příležitost informovat vás o tomto pokroku. Například mělo by být zřízeno fórum zúčastněných stran v Arktidě, kde budou zástupci EU, místních vlád, místních samozpráv, místních obyvatel a společně budou hledat klíčové priority pro financování ze strany EU do nadcházejících let. Toto fórum bylo zřízeno a už se sešlo třikrát. Sejde se příště při příležitosti takzvané konference o arktických hranicích v Tromzo na konci ledna. A tato konference eh, bude i za účasti našeho komisaře Veli. Později eh, se fórum sejde v červnu v rámci eh, akce na vysoké úrovni k politice o Arktidě. Bude se to konat ve Finsku a bude tam i vysoká představitelka Mogheriniová a také komisař eh, zodpovědný za námořní záležitosti, pan komisař Vela. Také nadále jednáme s tamními dom, no, domorodými obyvateli, s místními komunitami, chceme s nimi vést dialog i v rámci té červnové akce. A ještě pár slov ke zprávě oceánů a rybolovných populací v Arktidě. Toto společné sdělení eh, k Arktidě také je v souladu se společným sdělením o zprávě oceánu, které bylo přijato v listopadu loňského roku. Výzvy, které stojí před našimi oceány, vlastně neuznávají národní hranice. To už tady bylo změno e, i před řečníky a my s tímto přístupem plně souhlasíme. My jsme identifikovali tři prioritní oblasti. Za prvé zlepšení mezinárodního rámce pro zprávu oceánů, včetně řešení nedostatků, a zlepšení koordinace mez, práce mezinárodních a regionálních organizací. Za druhé, snížení vlastně vlivu lidí a tlaku lidí na oceány a vytváření udržitelné modré ekonomiky. A za třetí, posílení mezinárodního výzkumu v oblasti oceánu a sdílení údajů. Jak jsem říkal, musíme odstranit nedostatky, naplnit prázdná místa. A v tomto kontextu ehm, a mluvil o tom i pan Galer, e, jsme v závěrečné fázi jednání o mezinárodní dohodě, která by měla zabránit neregulovanému rybolovu v centrální části Arktického oceánu. Pokud ta dohoda bude závazná, a v to pevně doufám, tak odstraníme velký nedostatek v mezinárodní správě oceánu. A my se tedy do toho zapojujeme tak jako i u jiných oceánů. Snažíme se podporovat konferenci OSN o námořním právu a o námořních záležitostech. Právě touto cestou je třeba posilovat mezinárodní zprávu oceánu. Závěr společného sdělení o Arktidě eh, samozřejmě bude spočívat v provedení tohoto sdělení. Na tom bude záviset celý úspěch. Komise je odhodlána vést tuto práci v úzké spolupráci s SVČ, a se zúčastněnými stranami z oblasti Arktidy. A nevím, jestli ještě kolegové z SVČ chtějí něco dodat. Eh, já každopádně bych vám chtěl poděkovat eh, za pozornost a za zájem, který se projevili o toto téma dnes dopoledne. Děkuji. I já bych chtěl poděkovat výboru za velmi konstruktivní diskuzi, kterou jsme dnes vedli a také za eh, spolupráci. Na tom sdělení víme, že tato oblast skýtá určité bezpečnostní výzvy. Je to také součást globální strategie pro bezpečnostní politiku. Všichni se snažíme, aby arktická oblast byla i nadále oblastí s nízkým napětím, což znamená, že musíme eh, tady zvolit selektivní přístup směrem k Rusku. Máme pro tento účel celou řadu for, eh, formátů. Byla zmíněna Arktická rada a já bych vám chtěl poděkovat eh, za Eh, podporu toho, že Evropská unie bude mít v této radě statut pozorovatele. Kromě toho jsou ještě jiné formáty, například dimenze pro, eh, nebo Rada pro severní dimenzi. Abych uvedl jeden z příkladů. Já si myslím, že všechna tato fóra budou i nadále pokračovat a budou přijímat eh, opatření, která budou vůči Rusku restriktivní, pracujeme zároveň na regionální úrovni. Rád bych zmínil programy přeshraniční spolupráce, které jsou eh, také velmi důležité a které přispívají k tomu, aby se rozvíjela mezinárodní spolupráce v arktické oblasti. To znamená, že mi nezbývá, než bych, abych vám poděkoval za velmi zajímavou diskuzi, kterou jsme tu dnes vedli. Velmi děkuji eh, komisi a na závěr naší dnešní rozpravy se ujme slovo, slova pan zpravodaj. Prosím. Ano, děkuji a děkuji za vaše veškeré příspěvky k této zprávě i za ty, které zazněly dnes. Funguje mikrofon? Vypadá to, že ano. Ještě jednou děkuji za vaše veškeré komentáře, které dnes zazněly. a děkuji také za velmi otevřenou spolupráci, která nás spojila během právě uplynulých měsíců. Doufám, že v nadcházejících dnech se nám podaří to dokončit a najít eh, formulaci kompromisů, především těch tří, které jsou stále ještě otevřené a že se tedy shodneme na tom dokumentu a budeme schopni ho ve výboru eh, odhlasovat, že se setká se širokou podporou jak na výboru, tak na plenárním zasedání. Rád bych ještě jednou poděkoval celému týmu eh, spolu s zpravodajů, stínových zpravodajů, zástupcům Evropské komise a také všem ostatním, kteří se eh, na návrhu této zprávy podíleli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní dostane slovo paní Faria za výbor, nebo pan Varia, Faria za výbor Envy. Já bych jménem paní Pětekajnen, eh, která tu, jak už jsem řekla, dnes nemůže být, chtěl poděkovat všem, kteří se na této zprávě podíleli. Doufám, že tou zprávou zpráva nekončí, eh, že tou zprávou práce nekončí a doufáme, že tedy všichni se postaráme o to, aby ta práce pokračovala. Na nás se můžete každopádně spolehnout. Ještě připomenu lhuty. Hlasování ve výboru TRAN bude 31. ledna. Na druhém plenárním zasedání v únoru o tom budeme hlasovat na plenárním zasedání. Do bodu různé nic nemáme, to znamená, že tím mohu naši dnešní schůzi uzavřít. Pouze připomínám, že další schůze výboru Envy se bude konat 23. ledna odpoledne a 24. ledna, jak dopoledne, tak odpoledne. Děkuji vám za pozornost a přeji dobrou chuť k obědu.